2016. To je společná rezoluce z pera EPP, SAD, ALDE a Zelených. Nyní pozměňovací návrh číslo 40 k odstavci 1 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Budeme tedy hlasovat o původním textu na dvě části. První část eh, jmenovité hlasování, zahájí toto hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část rovněž po jménech zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Potom pozměňovací návrh číslo 8, také jmenovité hlasování, zahajují toto hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní původní text odstavce 2 na dvě části. První část, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Druhá část jmenovité hlasování. zahajuje toto hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 14, jmenovité hlasování, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Eh, pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pardon, eh, zamítnuto. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Jmenovité hlasování. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování rovněž zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 v odstavci 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní původní text paragrafu 4 na dvě části. První část zaují jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část zahajuje jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Eh, budeme hlasovat o původním textu na dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se. Také přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Původní text odstavce 7 na tři části Eh, první část zahajuji hlasování, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část jmenovité hlasování, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část eh, také zahájí jmenovité hlasování. Končím hlasování.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 proti, zdrželi se. Zamítnuto původní text eh, jmenovité hlasování, kostavci odstavci 11 zájí toto hlasování. Končím hlasování. Přijato. Původní text odstavce 12, první část pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato Eh, odstavec 13 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 11, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 12. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Rovněž zamítnuto 13. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, jmenovité hlasování, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 42, zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 26, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. E, odstavec 16 na čtyři části. Kdo je pro první část? Proti, zdrželi se. Přijato druhá část jmenovité hlasování zahájeno. Končím hlasování. Přijato e, třetí část zahájí jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část za jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní pozdělací návrh 10. Eh, za jmenovité hlasování. Končím hlasování zamítnuto. Odstavec 18 na dvě části. První část za jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 43 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Odstavec 19 na pět částí. První část zahajují jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Eh, druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se přijato. Pátá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 44 pro, proti, zdrželi se, při, e, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím odpadá číslo 27 a budeme hlasovat o stavci 20 původní text na 7 část. Pardon, ten vlastně taky odpadá. Nyní odstavec 21 na dvě části. První část za jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijatom. Odstavec 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Odstavec 24. Původní text eh, o zájmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 27 na čtyři části. První část za jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Třetí část za jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Ostavec 28 na dvě části. První část pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 28 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Eh, původní text 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Oslavec 30, původní text na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část po jménech, za hlasování. Končím hlasování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 Končím hlasování. Přijato. Tím odpadá původní text. Nyní odstavec 35, pozměňovací návrh 29, liberálů jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text na tři části, první část kde pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část po jménech za hlasování. Končím hlasování. Přijato trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 30, kdo je pro, třetí část chcete? Ano, dobře, takže kontrolní hlasování, třetí část odstavce 35, zájevy hlasování.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 odstavec 38 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní původní text odstavce 39 hlasujeme po jménech za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Původní text odstavce 40 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. 41 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ostavě 42 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato rovněž. 43 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, oslavy 44 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, také přijato. Nyní pozměňovací návrh 4 zelených pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 31, ne, to bylo vlastně 31 liberálů, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto Původní text odstavci 47 na dvě části. První část po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 48 na čtyři části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro proti, zdrželi se. Prověříme, to nevím. Takže druhá část, elektronický přeskum, zahájí toto hlasování. Končím hlasování a je to přijato. Nyní část 3 po jménech závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Také po jménech za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 55, původní text, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato. druhá část. Po jménech za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Původní text stavce 56 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Taktéž přijato. Odstavec 57, původní text pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 58, původní text na dvě části pro, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se to musíme eh, prověřit. Druhá část elektronické hlasování 58. Končím hlasování. A je to přijato. Odstavec 59 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ostavec 60, původní text na pět částí. První část po jménech zájí hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato třetí část pro, proti, zdrželi se. Přijato čtvrtá část pro, proti, zdrželi se. Přijato pátá část po jménech za hlasování. Končím hlasováním a je to přijato. Stavec 61 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část po jménech závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 37 zelených pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Prověřit, dobře. Pozměňovací návrh 37, elektronické prověření, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se.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 Odstavec 65 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato odstavec 67, původní text, hlasujeme po jménech za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ostavit 70 původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 původní text první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část po jménech zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 17 sociálních demokratů pro proti, zdrželi se. Hmm, tak to nebylo jasné. Prosím, ještě jednou, kdo je pro pozměňovací návrh 17. Děkuji vám za kolegu EPP proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se taktéž přijato. Odstavec 75 původní text na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 78 pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 79 po jménech zahájí toto hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 32 liberálů pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní odstavec 80 po jménech o původním textu zájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 81, původní text na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část po jménech za hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. si návrh 45 po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnuto a původní text stavce 83 eh, hlasujeme po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 84 původního textu po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Odstavec 85 původního text. Eh, první část po jménech za hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část po jménech za hlasování. Končím hlasování. Přijato. A třetí část po jménech zahájí hlasování. Končím hlasování. A rovněž přijato. Pozměňovací návrh 33. Jde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 19 pro? Proti? zdrželi se přijato, 34 pro, proti, zdrželi se přijato, 34, ano, můžeme prověřit, takže elektronicky o pozměňovacím návrhu 34 zahájí hlasování. Končím hlasování a je to přijato.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 zdrželi se přijato. z 98 dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se taktéž přijato. Pozměňovací návrhy 20 s odsedem, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Jmenujte hlasování po původním textu 199. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 100. Původní text na dvě části. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato druhá část po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A rovněž přijato. Poslímací návrh 48 ENF D pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Ostavec 101 na tři části. První část po jménech za hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část po jménech Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, nezdrželi se. Přijato. Odstavec 102, původní text na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Zahajuje hlasování. První část eh, odstavce 102. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato.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 odstavec 104 na dvě části po jménech. První část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část zahájí hlasování po jménech. Končím hlasování, taktéž přijato. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro? proti. E, prosím, e, zřetelně zvedejte ruce ještě, kdo je pro, ještě jednou, proti. Zdrželi se. Musíme prověřit, bohužel. Pozměňovací na 35, kontrolní hlasování. Končím hlasování je to přijato velkou většinou, bohužel jsem to tu neviděl. Nyní původní text 119 eh, na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 120 původní text po jménech zájmy hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 36 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh se... Dobře, můžeme prověřit, ale bylo to jasné. Pozměňovací návrh 36, elektronické prověření. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 7 po jménech za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text bodu D po jménech za hlasování. hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení E, původní část, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato, druhá část po jménech, kdo je pro, pardon, e, zájem hlasování. Končím hlasování. Přijato, třetí část po jménech, zájem hlasování. Končím hlasování. Přijato. Bod G, úvodní ustanovení, původní text, eh, hlasování po jménech, zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato eh, bod H, původní text, první část eh, po jménech, zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část po jménech za hlasování. Končím hlasování. Přijato. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování o celé rezoluci. Jmenovité hlasování. Zahajuji toto hlasování. hlasování je ukončeno a rezoluce jako taková je přijata. Blahopřejeme. Blahopřejeme autorům. Unterbrechen wir die Sitzung für einen Moment. Krátká před...